K programu našeho zasedání je třeba říci, že dnes nebudeme hlasovat o zprávě Dagmar Rodberen a o zprávě Petra Lízeho. O těchto zprávách budeme hlasovat 25. září od 3 hodin. To znamená, eh, hlasování těchto dvou zprávách je posunuto o týden. Pak se bude o tom s konečnou platností hlasovat. Pod... Takže nemáte-li žádné námitky k programu, přejdeme k bodu 3. Máme k dispozici všechny jazyky, kromě estonštiny a malčtiny. 26. září Máme společné zasedání s našimi kolegy a kolegyněmi z výboru pro průmysl k 2030 eh, rám, rámcový program k politice energie, k energetické politice. To je téma, eh, ke kterému budeme zpracovat v, oběma výbo- v obou výborech zprávu a toto zasedání se bude konat 26. září, společné zasedání. Potom tady máme ještě určitou změnu složení v našem výboru. Máme tady panu, pana kolegu Daledise, který se stává plnohodnotným členem našeho výboru. A on nahradí pana Arzenise, který se stává náhradníkem A pak tady máme návštěvní, skupinu návštěvníků kolegyně Wills. Budou tady od 10 do 12 hodin. Ještě se mi neviděl, paní Wills. Oni tady ještě dorazí. 24. září v úterý od 9 do 12.30 se koná workshop k elektronickému zdraví. Celý tento workshop v PHS 7C50. Dobrý konec a 14. října během zasedání výboru Envy se koná veřejné slyšení k Regulation Official Controls, čili kdo se nechce účastnit tady, může se účastnit tam, protože to je paralelně tedy během toho, co se koná zasedání našeho výboru, je toto slyšení. A potom ještě k trialogům. Máme trialog paní Gardiniové, který běží a letzte und damit ist es auf auf Weg gebracht. Insofern, das haben wir demnächst auch wieder hier. Auf a výsledek budeme mít záhy na našem zasedání. Děkuji vám a blahopřeji, paní Gardiniová. Myslím, že teď tu jsou všichni kolegové a budeme nyní hlasovat o zprávě, lépe řečeno o mandát pro zprávu pana Auského. Máte sebou všichni vaše hlasovací lístky. Potřebujeme minimálně 36 hlasů, aby bylo možno udělit mandát. Jeli nás méně, nedojde k udělení mandátu. Eh, proto zahajuji hlasování elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 44 pro, 7 proti, 2 se zdrželi. Tím je mandát udělen. Pan Ouský, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegům za mandát, který mi byl udělen na tato jednání a doufám, že výsledek za účastí stínových zpravodajů bude dobrou zprávou pro evropské občany. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Auský. Potom budeme hlasovat o výsledku. Nedospějeme-li k výsledku, tak ne, ale každopádně eh, to bude bod na programu našeho výboru znovu. A teď se dostáváme k dalšímu hlasování. To je bod 5 našeho programu. Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012. Tady jsme měli čtyři kolegy, opět nemáme tady žádné kompromisní návrhy, bude se hlasovat jednotlivě, takže hlasujeme pozměňovací návrh 8 a 9 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, tak to elektronicky proskoumáme. Pozměňovací návrhy 8 a 9 elektronicky. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Desítka pro. Dagegen. Haltung ist angenommen. Proti zdržel se přijato 13 pro. Proti zdržel se zamítnuto 12 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 11 Dobře, zkontrolujeme dvanáctku. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Jedenáctka. Pro? Proti? zdržel se, tak to taky elektronicky přeskoumáme, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. E, jasně zamítnuto. Čtrnáctka pro. taky, Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 15 a 16 jsou shodné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Vážně? Takže prověřujeme 15-16 elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 22 pro proti, zdržel se zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, Teď již hlasuje jenom jedna kolegyně z liberálu, Jedná se o elektronické přeskoumání. Dvacítka. Elektronicky. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 17 a 18 zhodné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17 a 18 elektronický přeskum. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Takže to nebylo přijato, zamítnuto. 21 pro, proti. Zdržel se. Není to jasné. Elektronický přeskum 21. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 30 pro. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Musíme hlasovat o 24. 24 pro, Proti. Zdržel se zamítnuto. 30 pro. Proti. Zdržel se přijato. Třicítka elektronický přeskum. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Dobře, tak je to přijato. 620 odpadá. Ne, o 620 se hlasuje, praví pan předseda. Pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 25 pro. Dagegen. Proti. Zdržel se Není to jasné. Elektronický přeskum. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 8.20. Pro. Eh, Mikro. Vezměte si mikrofon, prosím. No, už je moc pozdě, Mário. Please. Prosím. Moje hlasovací zařízení ne, nefungovalo při hlasování. Takže to takto není správné, ten výsledek není v pořádku. Dobře, tak musíme poslat technika k vám a musíme to zkontrolovat, anebo si vezměte, posaďte se o místo dále. Pirillo, Pane kolego, prosím pěkně, posaďte se vedle, pakliže vaše hlasovací zařízení nefunguje, ano? Nebo že byste neměl hlasovací lístek, ty taky. Ne, ne, můj stroj funguje, moje hlasovací zařízení funguje, ale já jsem neměl hlasovací lístek. No, ale hlasovací lístek už je prý na cestě. 20. 28 pro, Proti? Zdržel se zamítnuto. 29. Máme dva díly tady, dvě části. Ale 28 má být přeskoumána, čili znovu elektronický přeskum 28. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Kolegové, prosím pěkně, účastněte se hlasování a zdvihejte ruce, jinak je to pro mne nesmírně obtížné tady vepředu, ano? Es geht weiter mit Pokračujeme 29. dvě části. První část. Pro. Proti. Zdržel se přijato. Druhá část. Pro Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Pokračujeme 27. Pro. Proti. Zdržel se? Přijato. 31. Pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 32. Pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto 35 pro, proti, není to jasné, elektronický přeskum 35 elektronicky, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, zamítnuto 37 pro, Proti. Zdržel se zamítnuto. 39 pro. Proti. Zdržel se. Není to jasné. Elektronicky 39 hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 39 zamítnuta stejnou většinou. 36 pro. Proti zdržel se zamítnuto 38 pro, proti, zdržel se přijato 41 pro, proti, zdržel se, není to jasné, takže elektronický přeskum 40 hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. So, damit ist es abgelehnt. Zamítnuto. Dostáváme se ke čtyřicíce. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 43 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 42 pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné. Elektronický přeskum 42. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Jasná většina proti. 47 pro. Taky? Proti. Zdržel se zamítnuto 49 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 48 pro proti, zdržel se, přijato 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 45 pro, proti, zdržel se, přijato 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 50 pro, proti, Zdrželi se, není to jasné, čili 50 elektronický přeskum. zahojí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 51 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 52 pro. Ne, kontrol elektronický přeskum 51 žádost. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato 52 dírek pro, proti, zdržel se zamítnuto 54 pro, proti, zdržel se zamítnuto 53 pro, proti, Zamítnuto, zamítnuto 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto 56 pro, proti, zdržel se přijato 57 pro, proti, zdržel se zamítnuto 58 pro, dagegen, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 64 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 65 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 68 Kontrola 65, prosím. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, těsně přijato. 68 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 66 pro. Proti. Zdrželi se, to není jasné. Elektronicky hlasujeme. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 67 pro. Proti. Zdržel se. Opět nejasné. Elektronicky hlasujeme o 67. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 69 a 70 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kontrola 69 a 70 elektronicky. Zahlasovali všichni. Konec hlasování. No, ale aspoň jste to zkusil, kolego. 71. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 74. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola 74. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 70, 63 říká pan předseda. Je to 73, ano. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se. To je opět velmi zajímavá sestava, ale radši to zkontrolujeme. 72 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato jednoznačně 75 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto 76 pro. Proti. Zdržel se. To není jasné. 76 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Jasně, přijato. 77 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 94. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 78 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 79 pro Proti? Zdržel se. Přijato. 81 odpadá, 80 taky, 82 taky, 83 taky, takže 86. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 95 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? zdržel se, to zkontrolujeme elektronicky. 95 první část, elektronicky prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Přijato. A druhá část? 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to taky radši zkontrolujeme a taky elektronicky. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 85 eh, pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola 85 elektronicky. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Jasně přijato. Kolegové, musíte zkrátka zvedat ruce. Nedá se nic dělat. 84 odpadá, takže 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme elektronicky. 88, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 87 e, pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 90 pro. Proti. Zdržel se přijato. E, tím odpadá 89 a teď 112 pro. Proti. Zdržel se a to je nejasné, takže elektronická kontrola 112, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Jasně přijato. 91. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Aha, tak první část odpadá prý, protože 112 byla přijata. Takže jenom eh, druhá část 91, takže 91 druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 92 odpadá. 93 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 96 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 98 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 99 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 100 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 100 12. Říká pan předseda. Omlouvám se, 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, to není jasné, takže elektronicky 102. Hlasovali všichni? Konec hlasování? Přijato. 103. Pro? Proti? Zdržel se? To není jasné. 103 elektronicky. Tady bude asi velká většina, ale tak. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Jednoznačně přijato. 104. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 105 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Druhá část, pro? Proti? Zdržel se. Taky zamítnuto. 107 pro? Proti? Zdržel se to není jasné. Elektronicky 107. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 106. Pro. Proti. Zdržel se. Stejnou většinou zamítnuto. 113. Pro. Proti? Z, opět nejasné. 113. Elektronicky. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 109. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 108. Pro? Proti? Zdržel se opět elektronicky číslo 108. Elektronická kontrola. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. 110 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 111 pro. Proti? Zdržel se. Elektronická kontrola, já to zkrátka nevidím. Hlasovali všichni? Takže konec hlasování. Zamítnuto. 114 byla stažena. 115. Eh, kdo pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 116 pro. Proti? Zdržel se. To není jasné. Hlasujeme elektronicky. 116. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. 117 pro. Proti? Zdržel se. Opět elektronicky. 117 elektronicky. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. 118 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. A teď eh, body odůvodnění, úvodní ustanovení. 1 pro proti, zdržel se přijato, dva pro, proti, zdržel se přijato, čtyři pro, proti, zdržel se zamítnuto, tři pro, proti, zdržel se. To je nejasné, takže elektronická kontrola, hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato. Číslo 5. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 6. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 7 ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se. Opět přijato. Teď tedy hlasujeme Eh, o závěrečném hlasování. Teda máme jenom jedno závěrečné hlasování, eh, žádný mandát ani nic takového, jedno elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. A tím je zpráva zamítnuta. a koordinátoři se teď poradí o dalším postupu. Každopádně eh, práce jde do popelnice, takže se s tím budeme zabývat ještě někdy příště. So, wo wir beim Thema... Tak a teď, když už jsme u toho tématu, eh, tak e, si rovnou vyslechneme polského pana ministra, ne jako tedy ministra, ale jako předsedu COP je to pan Marčin Korolec a začneme v 11.30, takže eh, opět v 11.30 se tady uvidíme a prosím, buďte přesní.

interessentschienen? <laughs> So, colleagues, please. Kolegové, prosím, posaďte se. Ich möchte dann die Sitzung Dovolte, abychom opět zahájili naše zasedání. Už jsem přivítal skupinu paní poslankyně Vilsové, která tady je z CÁH. Vítejte srdečně v našem parlamentu. A rovněž vítám mezi námi kolegu z Národního zhromáždění, který je zde na pozvánku Sofie Okony. Eh, srdečně vítejte, vím, že se také zaobíráte tématem trvalé udržitelnosti v Národním zhromáždění Francie, takže nás těší, že jste zde. A nyní tedy se dostáváme k našemu hvězdnému hostu, což je pan ministr a designovaný předseda COP19, pan Marčín Korolek a dnes máme příležitost prodiskutovat s ním stav příprav na konferenci COP19 která bude důležitým krokem směrem k mezinárodní dohodě. Konference COP19 se koná v Evropě, o to vyšší máme zájem, koná se to v Polsku a jistě si dokážete představit, že všichni vás budeme eh, podporovat v tom, aby se tato konference stala úspěchem a abychom se dobře prezentovali před světovou veřejností a abychom tež e, úspěšně zdolali všechny přípravy. Já nechci déle hovořit. Pan ministr se nyní chopí slova, přednese nám takový úvod a poté dostanou slovo koordinátoři a pak dostane pan ministr zase příležitost reagovat a potom vstoupíme do druhého kola otázek a odpovědí. Pane ministře, vítejte v parlamentu, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Velmi mě těší, že vám zde ve výboru ENVY v Evropském parlamentu mohu představit pokrok v přípravách na konferenci COP19. Jedná se o druhou konferenci v posledních pěti letech. Tato konference bude po druhé uspořádána v Polsku. Rád bych zdůraznil, že tato důležitá událost, která se bude konat po druhé v Polsku, není pouhou náhodou. Je to důkaz Důkaz toho, že Polsko se zaobírá problematikou změny klimatu na takové úrovni, kde tento problém může být vyřešen, a sice na úrovni globální. Je to také důkaz pro to, že v Evropě chceme hrát důležitou roli v politice ochrany životního prostředí, protože víme, jak by šlo snížit trvalou udržitelností objem emisí a že to nemusí nutně ohrozit hospodářský růst. Když jsem se stal ministrem ochrany životního prostředí v listopadu roku 2011, ještě jsem měl čerstvé jmenování v ruce. Jel jsem přímo z kabinetu premiéra na letiště a letěl jsem do, Darbono, do Darbanu. Musím tedy přiznat, že v těch šesti letech, kdy jsem byl ministrem pro obchod nezažil žádný takový maraton vyjednávání jako v Jižní Africe. Vyjednávání trvala celý týden. Tam, v Jižní Africe, jsem byl spolupředsedající delegace Evropské unie a přesvědčil jsem se o tom, jak důležitý je globální proces vyjednávání týkající se změnu klimatu a jak důležité je, aby se účastnili také takové země, jako je Polsko, které eh, za krátkou dobu učinili velice zdařilý skok mezi státy rozvojovými ke státům rozvinutým. Eh, co jsme dohodli v Derbanu, byl zlom eh, v procesu změn klimatu. Jsme odhodláni ujednání Durbanské platformy eh, také uskutečňovat a budovat na nich další vyjednávání v globálním měřítku. Ve Varšavě budeme pracovat dále, budeme připravovat další ujednání. Toto ujednání by mělo zahrnovat přes 200 států a jsem přesvědčen o tom, že tato cesta se potom eh, projeví ještě o dva roky dále v Paříži a kde by toto ujednání mohlo být úspěšně završeno. Víme, co je třeba učinit, abychom toho dosáhli. Polsko není jediným aktérem tohoto, této světové události. Polsko, když se rozhodlo uspořádat tuto konferenci o světovém klimatu, na sebe vzalo také odpovědnost v rámci východoevropské skupiny, v níž velice se spolupracujeme. Za druhé, když Varšava byla v prosinci minulého roku zvolena za hostitele COP19, okamžitě jsme zahájili spolupráci s našimi francouzskými přáteli. Tato spolupráce byla rozšířena o země jako Peru a Venezuela, což jsou hostitelé setkání klimatu v příštích letech. Jedná se o COP a o takzvaný prekop. Za třetí jako předseda COP19 jsem se obrátil na své ministerské kolegy, aby mi pomáhali při přípravách. Také se mi dostalo veliké pomoci od nenahraditelné Lény Ek, která nám pomáhá v jednáních vyřešit problém loss a damage. LULUCFů. A, a podporují nás i další kolegové jako Martin Lidegard, minister na ochranu životního prostředí z Dánska, eh, který souhlasil s tím, že v Dánsku se budou konat setkání k tématu financování. Jak tedy víte, COP19 je kolektivní práce, kolektivní spolupráce. Jedná se o evropský projekt a díky přispění všech můžeme dosáhnout dobré výsledky. Pouze vrhneme-li si rukávy a budeme-li spolupracovat s ostatními, podaří se nám ehm, dovést tento projekt k úspěšnému závěru který by měl vyústit v podpis ujednání. Od začátku tohoto roku vedeme intenzivní konzultace s celou skupinou, s celou řadou zemí. Mohl bych tady uvést dlouhou řadu ministrů, s nimiž jsem jednal ještě před konferencí COP19. Navštívím celou řadu zemí. COP19 se konal v Krakově, bylo to setkání MEF a také jsme vyjednávali mezi jednotlivými účastníky. Začátkem října se ve Varšavě bude konat takzvaný prekop, kde budeme hovořit o prvcích, zásadních prvcích spolupráce a budeme hovořit také o tom, jak zabezpečit rovnováhu eh, toho, co chceme, také budeme tematizovat téma loss a damage. V prekopu budou účastníky, zástupci globálních podniků, budeme s nimi hovořit o technologiích, o možnostech inovativního financování a také o tom, jakou roli na sebe mohou vzít podniky v celém tomto procesu. Prekop je důležitým přípravným krokem před setkáním ve Varšavě, protože se musíme zaobírat celou řadou úkolů. A kromě otázek, které byly řešeny v minulosti a které čekají jaksi na završení, na, na uzavření smluv, budeme pojednávat také nová témata společně s kolegy z Peru a Francie. Hovoříme také o tom, co je nejdůležitější v každém kroku vyjednávání, abychom v Paříži mohli docílit úspěchu. V roce 2015 se bude konat konference COP v Peru. To znamená, odpovídající text ujednání musíme připravit již dříve. Ve Varšavě tedy budeme jednat o hlavních prvcích, na který by se měl zakládat tento text, který by měl být podepsán v Peru. Co bude tedy tématem? Hlavně možnost univerzální aplikace, univerzálního prosazování tohoto ujednání nejenom v Evropské unii a několika málo zemích, tak jak to bylo po protokolu kyotském. Při vyjednávání musíme také myslet na nezbytnou rovnováhu mezi vyjednáváním o klimatických změnách a mezi hospodářským rozvojem celá řada zemí nebude schopna vzít na sebe povinnosti, které by znamenaly zpomalení jejich vývoje a hospodářského rozvoje, což by mohlo zpomalit také proces potírání chudoby. Musíme tady tedy najít určitou rovnováhu. Budeme tedy ve Varšavě hovořit i se zástupci z oblasti obchodu a biznesu. protože podniky by měly stát v první frontě potírání klimatických změn. Budeme také hovořit o městech. Ve městech žije polovina obyvatel na celé země kouli a do roku 2050 to bude 70 obyvatel. Proto Proces přizpůsobování se klimatickým změnám ve městech je nesmírně důležité téma. A ještě něco bych chtěl zmínit. Výbor Envy v Evropském parlamentu vždycky chtěl, aby Evropský parlament hrál důležitou roli při vyjednáváních o změnách klimatu. Proto bych vás chtěl požádat, abyste mě podpořili v této tak významné době, která je před námi ve Varšavě. Evropská unie bývá často kritizována za nedostatečné aktivity, nedostatečné aktivity v oblasti financování klimatu. Proto je důležité, aby Evropská unie ve Varšavě eh, představila věrohodnou deklaraci, deklaraci o podpoře klimatických projektů. Jedná se o takzvaný zelený klimatický fond a fond pro přizpůsobení se klimatizaci. Odpovídající tlak z tohoto výboru by nám samozřejmě mohl pomoci v tom, aby jednání dospěla ku předu. Doufám, že tady s vámi nehovořím naposledy. Doufám, že zůstaneme v konstruktivním dialogu a rovněž doufám, že obě strany z toho budou mít užitek. Máme společný cíl, globální ujednání, které je iniciováno v jedné země Evropské unie a v druhé má být podepsáno. Děkuji mnohokrát a těším se na vaše otázky, rád na ně odpovím. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za vaše úvodní slova a nyní začneme s koordinátory. Mohu vám slíbit, že nezbytný tlak jistě z našeho výboru vzejde, máme to vlastně už na naší vizitce, že nejsme dabilí v této otázce, vždycky se zasazujeme o záležitosti e, na ochranu životního prostředí a to, co se má stát na, ve Varšavě na kopu 19. Jistě budeme sledovat, budeme tam i zastoupeni delegací deseti členů a sejdeme se s celou řadou účastníků. Už se tady oslovil podniky, e, samozřejmě se sejdeme také s nevládními organizacemi, protože nevládní organizace přispívají eh, k šíření povědomí ve veřejnosti. Eh, také budeme hovořit o možných otázkách financování, o tom se také hovořil, to je velice dobré, protože na poslední konferenci COP19 vždycky přicházely jenom jednotlivé hlášky, jeden stát něco dal, druhý ne, nevíme, zda to bylo potvrzeno, zda to bude potvrzeno, čili je dobře, že jste se o tom zmínil. Eh, aby bylo vidět, že Evropané tuto otázku berou vážně a že Evropané tedy v jednom balíčku představí a také zabezpečenost financování tak, aby to bylo jasné pro světovou veřejnost, co jednotlivá, co Evropská unie jako celek dělá, a ne, aby to vždycky jenom po drobcích se, doví, se lidé dovídali. Teď začneme tedy koordinátory, každý koordinátor má dvě minuty. Eh, kdo je za EPP? Petr Líze. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Richard Sie Děkuji vám, eh, pane předsedo. Pan Zebr se omlouvá, poprosil mě, abych zde stručně promluvil. Pane ministře, děkujeme, že jste přišel je fakt, že Polsko je velmi vstřícné vůči hostům. Já jsem byl nedávno v Poznani na konferenci, bylo to v roce 2008 a e, jsem velmi rád, že se takto angažovaně a konstruktivně soustředíte i na tuto otázku. E, všichni musíme zohlednit, že Polsko vzhledem k těm ambiciozním klimatickým cílům se bude muset zasnažit vlastně ještě víc než jiné státy, protože používáte na 90% energie na, na její výrobu uhlí. A tím pádem do roku 2020 budeme mít zvláštní ustanovení, zejména například pro systém emisí, v tom smyslu, že Polsko dostane určitou podporu pro tento těžký úkol. Eh, já se vás chci zeptat na jednu věc. Eh, podle mých informací používáte na výrobu 90% energie uhlí, ale že údajně velkou část z toho importujete a to konkrétně z Ruska. Já se vás chci zeptat, jestli eh, nemáte kromě ochrany klimatu ještě vlastně vlastní motivaci přejít na jiné formy energie přátelštější vůči životnímu prostředí. A druhá otázka, kterou na vás mám, máte právo, že Eh, pravdu, že Evropa tento problém sama nevyřeší. A eh, byl bych vám velmi vděčný, kdybyste se skutečně zasnažili o to, aby toto byla skutečně mezinárodní dohoda. A pak ještě jedna otázka, o které se moc nemluví, ale o které se mluvit musí. E, zhruba stokrát za den e, se tady ptáme, co budeme dělat, když e, svět nebude spolupracovat, Evropa to sama nezvládne a tak dále, tak podobně. Já se chci zeptat, jestli vy jako ministr nebo někdo jiný je připraven uznat, my vidíme, že ten problém sami nezvládneme, ale bereme si za něj odpovědnost. Protože samozřejmě z ochrany klimatu se nelze odhlásit. Ono, když ostatní nespolupracují, tak někdo může tvrdit, že můžeme říct, že tak my tedy taky nespolupracujeme. Ale je to rozumná strategie? Děkuji. Děkujeme, pane Líze. Jo Leinen za SAD. Děkuji, pane ministře. I z mé strany e, vás zde srdečně vítám ve výboru Envy a blahopřeji Polsku v pěti letech už jste po druhé hostitele eh, konference COP, což znamená, že vaše země je pod drobnohledem eh, v této oblasti a pan Líze už o tom vlastně mluvil. Děláme si určité obavy o eh, environmentální politiku v Polsku. Já jsem sám v červnu položil otázku na komisi, zda ty obě uhelné elektrárny v Bopoli splňují, eh, splňují eh, evropskou legislativu, protože tam není žádné zařízení CCS a je to nějakých 900 MW, to, je, to, jsou, fir, eh, to, to, je čty, to jsou 4 miliony tun uhlí, které projdou komínem do roku 2050. A tím pádem vzhledem k tomu, že pořádáte konferenci COP, je nějaká kritika? Řešíte tuto problematiku nějak? Pokud jde o hlavní otázku této konference, tak je to nějaká světová smlouva o ochraně klimatu. To je druhá příležitost po Kodani. Tentokrát se nám to skutečně musí podařit, nesmí se nic, nesmí se nic pokazit, musíme získat ten globální díl, abych tak řekl. Je jasné, že mm, my v Evropě a jiné eh, rozvinuté části průmyslového světa musíme se víc snažit než jiné části světa. Já si říkám, jestli těch 20% snížení emisí do roku 2020 je skutečně naše poslední slovo. Všichni víme, že to nestačí, že musíme udělat ještě více. A myslím si, že by to prospělo i důvěryhodnosti EU, kdyby udělala víc, než jenom dodržela o něch 20 Konec konců tato oblast je už od Durbanské konference tak trošku vyprázněná. A podobně vyprázdněné jsou i státní kasy. Potřebujeme tedy nové nápady. Musíme zavést něco nového, buď daň na CO2 nebo daň z finančních transakcí nebo něco takového, abychom si pomohli. Já vím, že spolupracujete s Finskem, Švédskem, a Dánskem. Konec konců skandinávci jsou velmi výkonní a doufám, že vám tento tým bude stačit a doufejme, že se snad stane i takovou vůdčí silou. Já si pamatuju na Kodaň, že eh, tam bylo tehdy skutečně frustrující, že ta konference kolabovala vlastně. Doufám, že se to nebude opakovat. Děkuji. Chris Davis. Děkuji, jsem rád, že vás tady zase vidím, pane ministře, a také jsem velice rád, že jste tak pozitivní a optimistický. Já jsem se chtěla zeptat, proč jste vlastně optimistický? Když slyším podrobnosti diskuzí, které probíhají, vypadá to, že vyjednávání se příliš soustředí na podrobnosti a není tam skutečné vedení. Nicméně vy navrhujete nebo říkáte, že si opravdu přijete zajistit tu dohodu. Pokud je o rozvojové země, Čínu a Indii například, v minulosti padaly takové argumenty z jejich strany, že nechtějí dělat oběti nechtějí se obětovat v době rozvojové fáze, zatímco Západ se do té fáze již dostal. A svoje emise již vypustil během celého toho procesu, takže by zajímalo, k jaké změně došlo. Jsou naše země připraveny udělat větší oběti, tak abychom zajistili tuto dohodu nyní. A pokud je o Spojené státy, víme, že Bílý dům chce dosáhnout pokroku, ale také víme, že v kongrese v kongresu není většina dosažena většina pro ratifikaci takovéto dohody. Takže zase se ptám, jak to, že jste tak optimistický? Děkuji. Děkuji Bas Aikud za zelené. Děkuji, pane předsedu, děkuji také panu ministrovi za účast. Já vítám to, co říkáte eh, v souvislosti se zapojením soukromého sektoru. My tady v této instituci uznáváme, že pokud chceme eh, zajistit udržitelnou bezpečnost, musíme řešit, musíme zapojit eh, veškerý průmyslový sektor, s tím asi všichni souhlasí. A vy tady říkáte, že musíme soukromý sektor e, zapojit a zajistit vyvážený přístup. To zní v pořádku, ale když se podíváme na 12 zemí, které v současné době podporují polské předsednictví, ArcelorMittal, e, polský energetik a tak dále, když si to čtu, tak opravdu nemám pocit, že byste dosáhli vyváženého přístupu. A stejně tak to platí potom, když během kopu budete pořádat eh, Mezinárodní klimatický summit, pořádaný eh, danou asociací a potom pořádané eh, Mezinárodní uhelnou asociací a já tedy mám pocit, že tam rozhodně nedošlo k dosažení rovnováhu, rovnováhy v zapojení soukromého sektoru, který usiluje o udržitelnou budoucnost. Takže já se ptám, co chcete udělat pro to, abyste zajistili, že opravdu všichni soukromí investoři budou zapojeni do kopu tak, abychom dosáhli úspěchu, vyváženého úspěchu, což znamená, že budou zapojeny i ty společnosti, které opravdu usilují o e, obnovitelnou budoucnost. Prozatím, když se dívám na tu situaci, na to, jak polské předsednictví postupuje u kobou, tak mám pocit, že ten přístup vyvážený není. Vy říkáte, že ta vyváženost důležitá je, takže já bych tady chtěla ještě podrobnější informace. A navíc by mě zajímalo, jak vidíte eh, polskou budoucnost do roku 2015? I Polsko musí snížit své eh, emise uhlíku, pardon, do roku 2050 a mě by tedy zajímalo, jak chcete postupovat. Zase tam vidíme jenom podporu té Mezinárodní uhelné asociace a nikoho jiného. A já myslím, že pouze s nimi se nám to nepodaří, takže tady také žádám o další informace. Děkuji. Děkujeme. Anna Rozbach jako další. Za ECR. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu hovořit svým vlastním jazykem, když dovolíte. Pane ministře, vás zde srdečně vítáme. Eh, rádi jsme si poslechli vaše zkušenosti z Durbanu, kde jste byl jako ministr za eh, vaši vládu, tedy byl jste tam jako zástupce na ministerské úrovni. Nicméně my jsme zde na úrovni parlamentní. Já jsem v Durbanu byla taky, jen tak mimochodem. A Ono upřímně není vždy příjemné na takovýchto schůzích být, protože ta nejdůležitější rozhodnutí se vždy provádí na té vaší úrovni, tedy na úrovni národních ministrů. A velmi často na různých pracovních skupinách COP, na těch pracovních skupinách, nám někdo jednou, dvakrát za den poskytne briefing, ale vlastně se nám neumožní účastnit se jakýchkoliv zásadních rozhodovacích procesů a to je velmi frustrující. To mi věřte. Takže eh, já bych eh, od vás ráda slyšela, zda Polsko zvažuje že by i poslancům, kteří bojují za získání financí pro Evropskou unii, abychom se někam posunuli, že byste nám umožnili, abychom i my seděli u toho stolu u těch vážných jednání a nejenom, že nám někdo poskytne, nějaký ministr poskytne dvakrát za den briefing. Buďte tak moc hodní a řekněte nám, jak to skutečně plánujete. Pokud se ta naše participace neumožní, chtěla bych se vás zeptat, eh, jestli si myslíte, že eh, třeba tento typ schůzí na summitu COP je už zastaralý, protože konec konců my tam budeme přísedět jako zástupci 500 milionů lidí, ale můžeme tam být jenom tři jako zástupci tohoto parlamentu, což mi přijde zvláštní. A malé země eh, z druhého konce světa mají delegace mnohem, mnohem větší. A to mě trošku, to mě trošku zlobí. My zde v Evropském parlamentu se velmi angažujeme v tom, aby tento systém fungoval a rádi bychom se k tomu tím pádem eh, chtěli vyjadřit. vyjádřit. Eh, děkuji Anna Rozbach, Sabine Wilc za GUE NGL. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Pane ministře, Cíle pro ochranu klimatu Evropské unie z hlediska mé frakce nejsou dostatečně ambiciózní, abychom zastavili změnu klimatu. Rozvojové země Eh, jsou tím zvlášť zasaženy. A jsou v podstatě eh, závislé, odvislé od toho, jak se v minulosti vyvíjely průmyslové země. Já si myslím, že Evropská unie musí být účastná toho celého procesu. Eh, slyším to, co říkáte, Slyšela jsem také to, že polský ministr Ehm, jeden jiný polský ministr eh, navrhl, že ochrana klimatu není tak důležitá. Já bych se chtěla zeptat, který ten váš ministr bude mít větší vliv na ta jednání jako taková ve finále? Já si myslím, že každopádně musíme eh, dosáhnout redukce vyšší než 20% eh, v příštích letech, pokud jde o emise CO2. Děkujeme, paní Vilc. Teď za EFD kolega Tadeas Šimanský. Ehm, <clears throat> moje pytanie dotyczy e, przede wszystkim uzmysłowienia. Chcę się zase zeptat na následující věc. Pane ministře, jak vypadá snížení nákladů v Polsku za poslední desetiletí? Hovoříme o procentuálních číslech, ale když hovoříme o uhlí, a tak si musíme také připomenout, že dnešní energetický průmysl vypadá jinak než před lety. Vy jako minister na ochranu životního prostředí byste nám možná mohl říci, jaké zkušenosti jste učinili při transformaci ekonomiky. Nejedná se pouze o životní prostředí a emise CO2, jedná se i o ostatní překážky při vývoji ochrany životního prostředí. To, co jste řekl na začátku, bylo důležité a zajímavé, ale moje otázka se týká eh, toho globálního ujednání, o kterém jste hovořil. Existují nějaké signály či informace o tom, jaká bude reakce global, hra, globálních hráčů USA, Číny. Evropa by se chtěla ujmout role průkopníka a role příkladné eh, pro provozování správné dynamické politiky, ale eh, z titulu dnešní krize bude možná Evropa osamělá v současné době a to by mohlo vést k velkým emocím v Evropském parlamentu. Jakou cenu budeme muset zaplatit, protože situace průměrného občana v Řecku nebo ve Španělsku se zas až tolik neliší od situace občanů v rozvojových zemích. Jedná se o konkurenceschopnost evropského hospodářství především v zemích, které procházejí v současné době transformací? To je moje klíčová otázka. Jste snílek a skutečně věříte tomu, že v roce 2015 eh, ve Francii dojde k podpisu globálního ujednání? Protože to, co slyšíme teď, tomu moc neodpovídá. Teď tady mám ještě čtyři kolegy Každý má minutu. Nejprve Karl Heinz Florenc a pak další. Prosím. Pane ministře, je pěkné, že tu jste. Velice mě těší, že jsem vás znovu viděl. Já se na vás moc dobře pamatuji, když jste skutečně přiletěl do Darbanu a evropská delegace byla bezprostředně před kolapsem, když Polsko dalo na stůl EEUS. No, to byla velice riskantní situace, teď se to tak trochu sklidnilo, ale jistě pochopíte, že jsem zvědavý na to, že jak to, že po Darbanu je zase Polsko hostitelem. To může znamenat ještě něco jiného a sice učinit pokus tak trochu změnit směr celé té události. Čili chci se zeptat na vaše aktivní a kreativní příspěvky. Vy jste napsal v jedných významných novinách, jsme-li aktivní, můžeme snížit se o dva, můžeme vytvořit pracovní příležitosti a můžeme zlepšit životní podmínky lidí. To všechno můžu podpořit. Ale Jaké jsou vaše aktivní příspěvky? Já chápu velice dobře, že dnes, stejně tak jako Velká Británie nebo Německo, nemůžete okamžitě vystoupit z atomové, jak nemohou vystoupit z atomové energie, vy nemůžete vystoupit z energie vyráběné z uhlí, ale jak chcete aktivně postupovat? A to, co tady ještě nezaznělo, Kyoto je mrtvé. Díky bohu máme nový model, máme tady nový fázový model a na to musíme reagovat pravděpodobně flexibně. Jaké tady máte nápady? Děkuji. A teď Sofie Ogoný, minutu. Merci, euh, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Děkuji uh, také panu ministerovi za to, že se dnes dostavil na naše zasedání. Když se podívám uh, na váš proslov, Říkáte tam, že z politiky trestání přicházíte na novou politiku, otevřenější, znovu na novou perspektivu. Já ale mám pocit, že nás mm, situace k tomu nutí, takže já vám za to děkuji. V této souvislosti bych chtěla zmínit eh, vodu. Voda, to je téma, na které se vždy zapomíná. Zapomíná se na to na samitech, v závěrech mezinárodních summitů, to tam nikdy není, ani na mezinárodních konferencích se o tom nehovoří. Nicméně vody je stále méně a voda je také stále horší kvality. Je jí stále méně, protože dochází k konfliktu v, nebo v problém, k problému v používání. Potřebujeme ji stále více a navíc se zhoršuje kvalita vody z toho důvodu, že stále více produkujeme znečištěné vody. V současné době je nutné, abychom se na tu otázku zaměřili, na tu vodu. Vodu jako vzácný zdroj, je důležité, abyste během konference byl právě vy tím, který toto téma zmíní, který je tam zapracuje na pořad jednání. Musíte tam říci, že mm, toto je naší povinností. Navíc v rámci mezinárodní spolupráce já pracuji na tom, aby v parlamentu byl předložen návrh zákona, zaměřující se na to, že nějaké procento bude věnováno na to, aby dostatek vody měly také chudé země. A mě by zajímalo, zda Polsko by mohlo podpořit tuto myšlenku, to znamená nějakou část prostředků věnovat eh, na chudé země, na rozvíjející se země a na vodu. Děkuji. Paní Korhola. Děkuji. Problém při dosahování globální dohody spočívá v tom, že země, které vydávali velké, velký počet emisí, si před nějakou dobou zvolili jinou strategii. Neříkám, že ty země nic nedělají, dělají pouze jiné věci. Například Spojené státy byly efektivnější při opatřeních na snižování emisí než EU a budou i efektivnější v budoucnu. Nicméně nemají zájem na nakupování například eh, povolenek nebo stanování cílů, ale jsou ochotní dekarbonizovat svoji ekonomiku a snížit emise. Je to tedy jakýsi jiný postup, eh, vycházející ze zdola a ne z hora. Spíše investují do technologií a do vědy a výzkumu, než eh, že by se jednalo o legislativní postup. Nyní zaznamenávám, že i že Evropané sami jsou hlavní překážkou pro dosažení globální dohody. To my jsme ti tvrdohlaví, takže já se ptám, jsme připraveni znovu přehodnotit eh, naši strategii. Nebudeme těmi nejbohatšími dlouho, pokud naši strategii nezměníme. A jak Florence říkala, Kyotský proces eh, už je u konce, ale i ten evropský proces už dosáhl svého konce. Děkuji. Ano, eh, děkujeme. Jako další Jolanta Hipner. Jak Děkuji vám, pane ministře. Jako každý rok eh, připravuje Evropský parlament eh, usnesení, nejinak tomu je i letos, ve jménu eh, výboru pro průmysl, na něm například pracuji i já. Co je důležité? Důležitá je globální dohoda. Cíle této dohody musí rovněž však také nalézt podporu od všech zúčastněných stran. Pokud to tak nebude, tak eh, tato konference nebude mít žádné pozitivní dopady a tím pádem nemůžeme vůbec mluvit o spolupráci. Eh, momentálně vypracováváme návrh, který nám dává možnost spolupracovat a dává nám možnost jak si vycizelovat cíle, které jsme si stanovili. Eh, tím, Eh, se dosáhne lepší spolupráce mezi komisí a mezi našimi ministry. To usnesení, o kterém mluvím, eh, bude přijato v příštích týdnech a dostane podporu. A teď je důležité, aby i ostatní ukázali společnou vůli. A tedy má otázka, s kým se povedou rozhovory a jaké výsledky jakých výsledků již bylo dosaženo. Já vím, že jste prováděl již různé hovory a schůzky s jinými ministry a teď potřebujeme konkrétní výsledky. Pokud ty výsledky nebudou, tak budou stále jenom chyby. Eh, děkuji. Já jsem teď byl eh, velmi, velmi hodný, eh, ale jinak prosím dodržujte jednu minutu. Linda McEwen. Děkuji, já paní Hibner můžu dát něco ze svého času, protože mám jednoduchou otázku. V souvislosti se Spojenými státy jsme slyšeli, že Spojené státy mění politiku a mne by zajímalo, zda jste zaznamenali tuto změnu eh, na straně Spojených států a větší zapojení. Děkuji. Děkuji a nakonec Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu ministrovi za to, že se dostavil na dnešní zasedání. Já také jsem byla součástí té delegace, která odjela do Durbanu a jsem tedy velmi ráda, že jste nám dnes dopoledne sdělil, že je pro vás velice důležité, aby byly stanoveny jasné cíle v boji proti klimatickým změnám a tak, abychom, nebo že vám jde o to, abychom v roce 2015 v Paříži opravdu dosáhli dohody. Já vím, že Polsko v Darbenu si stanovilo velice přísné stanovisko, které bylo na samém limitu mandátu, který poskytl Evropský parlament. A mě by zajímalo, zda nás můžete ujistit, že v rámci vašeho předsednictví na konferenci budou věci jiné. Bude situace jiná. Opravdu se přidržíte toho cíle, eh, ke kterému jste se dnes v rámci parlamentu zavázal? Děkuji. Děkuji. Eh, tím jsme na konci seznamu řečníků. A teď má možnost pan ministr na ty otázky, které jste zazněli, odpovědět. Máte slovo děkuji, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych chtěl navrhnout že bych eh, ty otázky abych tak řekl, polského druhu zodpověděl později. Ne teď a ne tady, protože teď hovoříme o globální dohodě, takže ty otázky specificky k Polsku zodpovím e, někde jindy. Dnes bych se ale skutečně chtěl soustředit na tu snad globální dohodu a na přípravu e, na tu varšavskou konferenci. A na to, jak chápu naši roli ve Varšavě a na související témata. Toho se také týkala celá řada otázek. Myslím si, že konference to bude jednoznačně důležitá. Byl jsem dotázán mimo jiné, proč jsem takový optimista i co do té pařížské konference. Durbanská agenda je velmi blízká mému srdci. Říká se, že e, v roce 2012 e, měla být uzavřena ta jednání druhé fáze. V roce 2013 e, má vzniknout globální dohoda. V roce 2015 má tato dohoda, ta globální dohoda, býti přijata. A prosazena, uvedena v praxi, implementována má být po roce 2020. To je tedy ten harmonogram z Durbanu. Takže to je jedna věc. A co dalšího e, známe? Víme, že v Durbanu došlo k určitému obratu. Všichni víme, že tato nová smlouva, tato nová dohoda má platit pro všechny. A to je ten rozdíl oproti té minulé dohodě. Takže tato nová dohoda má být applicable to all, platná na všechny. Co dalšího víme? Víme, že nová smlouva má být vytvořena podle pravidel, která se vzájemně dohodnou, opět mezi všemi stranami. A proto musíme zohlednit všechny možné prvky, které do ní mohou spadat. Jako je například diferenciace povinností, diferenciace možností různých států a mnoho dalších faktorů. Celá řada otázek se týkala toho, proč jsem takový optimista. Takže k tomu. Za prvé, rád bych řekl, že Polsko v tomto procesu může hrát velmi zvláštní roli. A ono ji může hrát v tom smyslu i, že to je možné, i že k tomu má schopnosti, prosím. E, protože na začátku naší hospodářské transformace, což bylo před nějakými 25 lety, tento proces probíhal v uvozovkách ještě v rozví, rozvojových zemích. Formálně už jsme teď rozvinutá země, ale v 90. letech jsme se připojili k OECD, v roce 2004 jsme vstoupili do EU. Takže z jedné pozice jsme se posunuli do pozice jiné, ale chápeme eh, ty pozice obě dvě, aby se tak řeklo. A tím pádem, protože rozumíme oběma těmto světům, můžeme, myslím, velmi dobře s nimi spolupracovat. A takto přesně vnímám svou roli a proto jsem takový optimista. Myslíme si, že budeme schopni hovořit s různými stranami a zohledňovat výzvy, před kterými tyto strany stojí. A že ty výzvy budeme schopni také dobře chápat. Rovněž zde zaznělo několik otázek, které se týkaly soukromých podniků. Eh, těch, které se tady zúčastní eh, naší konference. Byly zde otázky týkající se našich partnerů, eh, které uvádíme mimo jiné na naší intranetové stránce. Eh, jsou to partneři, kteří nás finančně podpořili, pokud jde o zorganizování této konference, takže není to, prosím, vyčerpávající seznam všech soukromých podniků, které se zúčastní této konference. Jsou to pouze ty podniky, které nás financovaly, které nás sponzorovaly. Ale ta myšlenka zapojit do diskuze i zástupce soukromých podniků, vznikla na základě toho, že v posledních 19 letech, kdy platila ta minulá dohoda, se eh, tito eh, různí jednací partneři setkávali se zástupci nevládních organizací a docházelo tam k uzavírání všelijakých dohod Nicméně následky jsou takové, jaké jsou. Emise stále stoupají, průmysl se přesouvá mimo Evropu a to upřímně řečeno není ten směr, kterým se chceme ubírat. Pokud nebudeme hovořit i se šéfy velkých podniků, a to prosím na globální úrovni, tak nedosáhneme ničeho. Protože vždycky se najde nějaký stát, který si bude prosazovat svou vlastní politiku, který se bude chtít ubírat svým vlastním směrem, a i to nadále povede k odlivu průmyslu směrem ven z Evropy. Takže je určitě důležité hovořit i se zástupci soukromých podniků, eh, podle mého názoru. Pak zde bylo několik málo otázek eh, k tomu, jaké stanovisko zaujme Evropa v celém tomto, eh, v celém tomto globálním procesu. Já bych chtěl říct si tolik. Evropa má před sebou hodně zvláštní nabídku. Ne 20%, ale 30%. A tato nabídka zazněla už v roce 2007. Ale e, předpokládá zároveň, že budeme mít tuto globální dohodu, takže nikoli v 20%, my už navrhujeme 30%. Ale je to všechno e, zaklíněno v takové určité podmínečnosti, řekněme. Já osobně mám dojem, že pokud bychom pouze sloužili jako příklad, tak to nestačí. Vidíme to například na obchodních jednáních. V roce 2001 jsme eh, jednali v rámci jednání v Doha kdy jsme formulovali naši společnou zemědělskou politiku, eh, otevřeli jsme zemědělství konkurenci zvenčí a doufali jsme, že to povede ke globální dohodě o zemědělství. Nebo si můžeme vzít eh, poučení z oblasti služeb, kde ta jednání také stále ještě trvají. A zemědělský trh v Evropě je přitom už otevřený. A to samé vidíme i v, v rámci jednání o e, klimatických otázkách. Fakt, že jsme v roce 2008 přijali klimatický balíček, vůbec nevedl k tomu, že by všechny ostatní státy udělali něco podobného, nebo že to udělají. Eh, dokonce i Švýcarsko, Lichtensteinsko, eh, možná ještě někdo eh, tady kolem Evropy se něčeho takového bude účastnit, což je nějakých 14%, což je na globální úrovni příliš málo. Potřebujeme nový nástroj pro rok 2020, který se bude vztahovat úplně na všechny. Dnes bychom si e, e, tím pádem tak nějak kupovali klid u našich ostatních globálních partnerů tím, že sami budeme hyperaktivní. A to myslím, že není, není dobré. Ale konec konců to uvidíme ještě při druhé fázi jednání o kyotském protokolu. Jaké jsou výsledky, kterých se zatím dosáhlo? No ty výsledky jsou dobré, podle mého názoru tedy. Ale e, samozřejmě pak zde je ještě ta americká perspektiva. E, protože na obou stranách Atlantského oceánu e, máme vždy jiné paradigma energetické politiky. E, zde v Evropě máme paradigma dražší energie. To má být nástroj, který povede k hospodářské transformaci, eh, povede k investicím a tak dále. Ale dnes zažíváme v této oblasti krizi. Což znamená, že eh, asi nepůjdeme tím správným směrem. No a na druhé straně Atlantiku máme zase paradigma levnější energie. Eh, Spojené státy americké se znovu industrializují a dochází tam k redukcím emisí CO2. V současnosti eh, jednací partneři, eh, to znamená ministři zahraničí eh, obou těchto celků, vyjednávají o dohodě o volném obchodu. Pokud by tato dohoda skutečně měla vzniknout, za, při těch dvou paradigmatech, tak to povede k tomu, že průmysl půjde z Evropy pryč. Takže je skutečně potřeba, abychom změnili vlastní způsob myšlení. Musíme se naučit přemýšlet jinak než do posud. Proč jsem přesvědčen o tom, že tato nová dohoda je možná? Většina ministrů, se kterými hovořím, očekává, že v roce 2020 eh, bude k dispozici nějaký nástroj, který bude fungovat. To je takové všeobecné společné očekávání. Jak by ta dohoda měla vypadat? Eh, podle mého názoru, a to se prosím opírám o zkušenosti z Kyoto 1 a z Kyoto 2, musí ta nová dohoda být jednoduchá. Tato dohoda musí jednacím partnerům umožnit, tedy těm ministrům umožnit, až se vrátí zpátky domů do svých zemí, aby mohli ratifikovat všechny ty závazky, ke kterým se zavázali. Všechny ty otázky Kyoto 1, kdy se jednací strany shodli na textu a pak ho v USA neratifikovali, tak, to, tak toto mělo pro Kyoto 1 velké, velmi negativní dopady. Pak máme Kyoto 2 a tam jsme v podstatě úplně sami jako Evropa. Ale e, pak je tady ještě jedna věc. E, ty velké federace, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina, to jsou země, které eh, vlastně nemají globálně přisuzovanou, žád, přisuzovanou žádnou váhu, ale eh, oni, když ten text neratifikují, tak tam zkrátka chybí. Ono není tak úplně těžké eh, jednoho nebo onoho ministra o něčem přesvědčit, anebo vlastně není vůbec složité křičet hodně nahlas. Konec konců v Durbanu ta jednání byla velmi intenzivní, Jednalo se dlouho do noci, ale co je nejdůležitější, ta dohoda, teď tedy ta budoucí dohoda z Paříže, by měla být pro jednotlivé státy dostatečně atraktivní, tak, aby prezident vždy toho daného státu nebo parlament toho daného státu tu dohodu také ratifikoval a posléze implementoval. Ten nástroj tedy musí být jednoduchý. Ten nástroj musí být inkluzivní, aby jak si vtahoval do činnosti všechny strany, které se na něm budou podílet. Jak se pracuje v OSN? Eh, OSN funguje úplně jinak než Evropská unie. V tom evropském systému navrhne nějaké řešení Evropská komise, pak o něm jedná Evropský parlament, pak o něm jednáme my v radě a pak hledáme nějaké kompromisní řešení. Eh, hledáme společné jmenovatele a ten proces ukončujeme. Co tím chci říct? Eh, eh, chci tím říct asi toto. V Evropské radě probíhá hlasování vždy podle většin, principiálně tedy, prosím. Zde v Evropském parlamentu se rozhoduje eh, bez ohledu na případnou státní příslušnost. Jde pouze o role politických frakcí, tedy evropských politických frakcí, prosím. Takže si asi dovedeme představit situaci, kdy názor jednoho státu bude jaksi opominut, protože mechanismus e, toho procesu je nastaven tak, jak je. Ale jak to vypadá v OSN? E, tam nějaký členský stát OSN řekne, že, bude, že, že e, uplatní právo VETA, případně když nepoužije veto, ale nechce třeba něco implementovat, tak zkrátka tu danou dohodu neimplementuje. A tím pádem musíme my teď hledat taková řešení, která, abych tak řekl, těm jednacím stranám budou pochuti. Eh, budou jim pochuti v tom smyslu, že se jim budou líbit i poté, co se jednotliví ministři vrátí zpět do hlavního města ve své zemi a budou schopni tam tuto dohodu tak, jak je, také náležitě prodat. Nesmíme si nic namlouvat, potřebujeme zkrátka jednoduchou strukturu. A ještě poslední slovo. to datum eh, prosinec 2015 v Paříži. V březnu 2015 už musí být text té dohody k dispozici ve všech jazykových verzích. Takže v druhé polovině roku 2014 po eh, zasedání generálního schromáždění OSN a po e, zářijovém summitu už musíme mít jednací text, ještě než se setkáme v Limně v Peru. E, základy této dohody pak musí být položeny ještě předtím ve Varšavě. Jinak totiž dojde k tomu, že nedodržíme, nebudeme moci dodržet ten jednací harmonogram. Je zde samozřejmě celá řada bodů financování, ztráty, škody a tak dále a tak podobně. Konec konců to od nás očekávají naši partneři, například eh, rozvojové země. Pokud eh, tady něco dohodneme, tak chceme také něčeho dosáhnout co do struktury této dohody. Děkuji vám za slovo. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za to, že jste odpověděl na otázky týkající se kopu. Samozřejmě my na straně parlamentu to budeme velice bedlivě sledovat, jak už na to upozornili kolegové, budeme schvalovat usnesení Eh, bylo by jistě smysluplné, kdybychom se sešli ještě jednou, protože některé otázky, které zazněly a které se týkaly Evropské unie, ještě nebyly, tak zcela odpověděny budou nás také měřit podle toho, jak budeme dělat naše domácí úkoly, například backloading, Evropský parlament eh, schválil rozhodnutí takřka kompatibilní s radou, to musí mít všechno také eh, s své pokračování. Nedomnívám se, že bychom měli sedmimílové boty, eh, které by nám umožnily pokračovat rychle. Bohužel Evropa tady není zrovna tím nejrychlejším sprinterem, ale spíše běží někde v středním poli. Ale přeji vám, abyste nestrácel optimismus aby se vám podařila konference COP19, která skutečně bude znamenat nastavení výhybek z Limy do Paříže, buď do Limy nebo do Paříže a že, jak všichni doufáme, mm, teď držím palce, abychom dospěli k 2000, v roce 2015 ke globálnímu ujednání. Vy nesete velkou odpovědnost. My vás budeme podporovat, budeme tam, protože na závěr dne budeme my ti, kdo musí ratifikovat tuto smlouvu jako parlament a proto bychom si přáli, dnes odpoledne o tom budeme stejně ještě diskutovat o tomto tématu, abychom aktuálně byli informováni o stavu vyjednávání, protože nakonec to musí projít parlamentem a ratifikací parlamentu, kdy my řekneme buď ano nebo ne tomu celému i k vaší práci. Děkuji vám za to, že jste byl s námi. Já bych vás velice rád znovu pozval na druhý komplex otázek, eh, kdy jste neměl čas ještě na ně odpovědět a budu se tedy těšit na další setkání zde v parlamentu a přeji vám všechno nejlepší.